Sampo Terho od 27. dubna 2015 jsou zvoleni do finského parlamentu. My eh, panu Rénovi a dalšímu kolegovi blahopřejeme. Eh, členství v Národním parlamentu ovšem je neslučitelné eh, s členstvím v tomto parlamentu podle článku 7 odstavec 2 smlouvy a proto parlament tímto oznamuje uvolnění jejich sedadel v tomto parlamentu od